Uh, so good afternoon, everybody. I think we'll make a start. We're slightly... Um... Odpoledne, prosím. Začneme. A máme zde zpravodaje, když asi ne, e, e, ne stínové, takže podali jste Jong. A máme paní Lang, Langen, která zastupuje pana Švába, paní tu není takže někdo z SND, Robert Rošfor, vítáme a paní Růle, ta tady není. Já jsem za pana Bělana dnes odpoledne výkonným stínovým, takže vidíte, máme tady zálohu velkou. A také i eh, vás chci, chci přivítat paní Manfredy z DG Justice a vnitro, mm, oddělení pro spotřebitele. Vítejte, vy i váš tým buďte vítáni, chce všem připomenout, ještě bych přivítat naše posluchače a diváky na webu, jako vždy, kteří určitě nadšeně eh, celé odpoledne budou toto téma sledovat a máme i k dispozici pro náš newsletter již a pokud chcete, hm, tak můžete dostat e-mailem newsletter každý měsíc. A abyste se dočetli, jak je to s činností výboru. Teď nás čeká zpráva z vlastní iniciativy a mm, zde e, e, zde e, mm, v podstatě mm, týká se to těch nekalých praktik, zavádějící reklama a další věci, kterým se pan Dion věnuje a také víme, že i E, máme mm, e, tu směrnici o nekalých komerčních praktikách e, z pohledu spotřebitelů. Máme zde návrh zprávy pana De Jonga, kterou on představí a potom si vystě, vyslechneme stínové zpravodaje. Mrs. Rule, Mrs. Rule. Pani Rule, aha, ta přišla. Takže už jsme skoro kompletní. Ano, ještě se socialisty, demokraty takže pokud paní Stáler by chtěla jít na hradě, tak prosím, může tak nejprve, ale si představíme zprávu. Denis, děkuji Malcolme, to je potěšení představit tuto zprávu a vlastně bych měla začít spíše konkrétním případem, který se nám dostal na stůl, o kterém jsme se dozvěděli eh, od eh, kontaktního pracovníka. Je, existuje skupina firm World Business Group, se jmenují, a mm, dostalo se nám hodně stížností od ostatních soutěžitelů, kteří byli poškozeni nekalými praktikami této dotčené firmy. Jde o to, že ta dotčená firma, eh, eh, eh, takže chtěla, abyste si prověřili údaje v Business Guide, abyste opravili tyto data případně, takže se obraceli na ty mm, poškozené. To známe, že se na vás obrací kde kdo, abyste prověřili, zda vaše údaje v registru jsou správné a, a také tam nejenom to, ale oni eh, tam doplnili toto vždycky, že v žádném případě to neznamená, že se k něčemu upisujete. A prostě ta firma vydala takové prohlášení, že, ta, že ty údaje tedy jsou správné a okamžitě malým písmem tam byla smlouva na tři roky, a kdy eh, v tom, eh, za to, že vás někdo uvede v registru, že vás ta firma uvede v registru, tak eh, ty poškozené osoby platily 75 euro. Takže ta praktika je známá, to je běžná věc, s tím jsme se už seznámili, ale problém je v tom, že e, tyto příspěvky, ty finanční příspěvky v podstatě byly na bankovní účet, měly být posílány na bankovní účet v Nizozemsku, ale z toho bankovního účtu ty mm, mm, peníze hotově byly vybírány, převáděny do Velké Británie, Maďarska, Španělska a Rumunska. A příjemci byly propojené firmy eh, s offshoreovými účty, takže eh, v podstatě se to stalo již nadnárodním problémem a ještě se to více zkomplikovalo. Ta skupina firm, která stála za tím Euro Business Guide, tak tam měla call centrum v Rumunsku. A, a taky asi 500 tisíc euro eh, potom bylo převáděno ženám v Rumunsku, asi to byly zaměstnankyně toho call centra, takže bylo to všechno strašně komplikované, komplikované a orgány činné v trestním řízení si měly problém vůbec začít e, nějak vyšetřovat tuto trestnou činnost. A ještě se to zkomplikovalo tím, že e, ti poškození, mm, to byly fyzické osoby, podnikatele z nejrůznějších států, takže nikdo to nechtěl vyšetřovat. Bylo to příliš komplikované, příliš velké úsilí e, to znamenalo a navíc tato mm, praxe, nelze to nazvat hned jako trestný čin, protože to není mm, e, trestný čin v řadě států, takže to je spíš taková nekalá praktika. A eh, členské státy tedy to nechtěli moc prošetřovat. A i když je to jev, který je ekonomicky zase ne tak zanedbatelný, za Nizozemsko to bylo 400 milionů euro ročně, eh, o které přišly firmy kvůli těmto praktikám. Ty příspěvky individuálně jsou sice malé, ale když se sečtete, tak je to mm, obrovská částka. A a za e, Nizozemsko mm, v podstatě mm, e, to e, mm, byly v podstatě miliardy euro, ale neví se vlastně kolik. Je to obrovská částka kumulovaně. Já tady navrhuji toto. Za prvé chci navrhnout prevenci, tedy preventivní opatření, abychom přijali prevenci potom výměna informací mezi členskými státy a samozřejmě proto potřebujete ty národní kontaktní mm, úřady v každém členském státě. My v Nizozemsku máme takové kontaktní místo, je to velice důležité pro podnikatele, kteří často se cítí traumatizováni vším tím, co se jim přihodilo a e, mají pocit, že e, jak si e, selhali, když neprokoukli tu nekalou praktiku a ty národní úřady jim potom mohou pomoci. Já jsem byl takovým kontaktním místem v Nizozemsku mm, tehdy a když eh, tedy eh, v podstatě, já pamatuji, že, jsem, že mi telefonoval jeden podnikatel, který až plakal, který až plakal do telefonu, protože se cítil velice ponížen takovouto praktikou a ten kontaktní úředník mu pomohl nejenom tím, že poradil, aby neplatil nic, to je hlavní, co všechno říkáme vždycky, neplaťte, neplaťte, ale také i zaznamenal, co se stalo a předal to orgánům činným v trestním řízení, které uznali, že to není nějaký nahodilý incident, ale že to je takové již aranž má takové, takový komplot. Takže my jsme my si myslíme, že to je hezký příklad spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, protože tady musíte hodně spolupracovat s organizacemi zaměstnavatelů, kteří také pomáhají, poskytují své know-how. Aspoň v Nizozemsku to fungovalo velice dobře. Já bych to doporučil i jiným členským státům. Určitě potřebujeme takový černý seznam takových podvodných firm, především pokud působí ve více než jednom státě. Europol se také musí zaktivovat a také i e, musíme e, mít tedy i další spolupracovníky, ani pošty, banky, reklamní agentury, které e, v podstatě s tím často přijdou do styku s takovou reklamou a mohou nám nahlásit, že mají pocit, že nějaký takový problém někde je. Jak jsem již zmínil, obecně řečeno, orgány činné v trestním řízení příliš nechtějí toto vyšetřovat. Je to spousta eh, práce, důkazní břemeno je těžké a eh, v podstatě nemá to žádnou prioritu u národních orgánů. Takže <clears throat> zde je třeba, aby členské státy se nějak dohodly a možná i komise by mohla vydat nějaké pokyny pro eh, vyšetřování těchto případů, protože zatím to nemá prioritu. Také musíme zajistit sankce, aby taková ta praxe byla trestná ze zákona. Ehm, je třeba, aby orgány v trestním řízení našly hm, tedy tu kvalifikaci takového jednání třeba, eh, aby se to kvalifikovalo jako podvod nebo nějaký jiný trestný čin, i když se to často je problém právě to eh, kvalifikovat třeba v Belgii, pokud vím, i v Rakousku mají tedy mm, již definici této skutkové podstaty, což potom usnadňuje práci mm, policejním orgánům. Dále, samozřejmě i je třeba mm, e, e, detekovat tyto podvodné firmy, když se zjistí, že e, případně někde dochází k takovému podvodnému jednání, je třeba tedy to tedy mm, zaregistrovat eh, a, a eh, samozřejmě i bychom měli lépe eh, provádět kontrolu nad takovými agenturami, které vymáhají dlužné částky, protože ty se do toho také zapojují. Dále máme zde malou kapitolu o mezinárodní spolupráci, protože nelze říci, že to e, zase, e, že to končí na evropských hranicích. Ne, jsou zde určité mezinárodní iniciativy, především ve zprávě jmenujeme International Mass Marketing, e, pracovní skupina s tímto názvem, je velice efektivní, protože třeba teď také i jsou eh, propojeny, eh, je to propojeno s nějak takovými podnikateli pochybnými v Nigérii a v podstatě tento problém nevyřešíte jenom v Evropě. Musíte spolupracovat i třeba s Kanadou, se Spojenými státy. Tak to také tam zdůrazňujeme. A já tam nemám, ne, nevyšel mi tam žádný prostor proto abych eh, něco řekl o eh, srovnávací reklamě. To je i mm, ale součástí sdělení komise. A mm, já mm, jsem to neviděl jako prioritu, takže já jsem radši věnoval tu zprávu, která je delší, než normálně by měla být, tak jsem ji chtěl spíše věnovat eh, těm výše popsaným problémům. Samozřejmě, až dojde na pozměňovací návrhy, tak vůbec nebudu mít s tím problém, nebo případně i já takové návrhy připravím. Nemám problém s tím, že bychom v těch návrzích neobohatili tuto zprávu o srovnávací reklamu. Termín, ten nejpozdější termín, který já mám, nebo tu poslední informaci, sekretariat mi opraví 18. červen v poledne, 5. září, tedy po prázdninách, eh, budeme o nich hovořit, potom o kompromisních 25. září a 26. přijmeme na výboru IMKO a potom 2. 10. na plénu bychom měli tuto zprávu přijmout. Takový je harmonogram. A sekretariát mě opraví, pokud se mílím. Yes, thank you very much. Děkuji. Ano, ano. Děkuji, právě to tady konsultujeme, takže určitě 8. 9. července bychom mohli tedy projednat pozměňovací návrhy a kompromisy. Potom eh, v září určitě budete spolupracovat úzce se stínovými, abyste se o tom poradili. Děkuji, děkuji. To bylo velice jasné vysvětlení. Děkuji za to a Eh, skutečně eh, to je zpráva eh, velice případná, jako vždycky to bývá u zpráv z vlastní iniciativy. Tam ty zprávy musí být velice stručné a mm, to mm, zpravodajové velice dobře chápou a proto i role stínových zpravodajů je velice důležitá u těchto zpráv z vlastní iniciativy. Jak jsme viděli i dopoledne, zpráva pana Foxe také i když tady to asi nebude tak kontroverzní. A nyní si vyslechneme paní Corin Langen za pana Švába, tedy stínové zpravodaje. <clears throat> Vážený pane předsedo, vážení kolegové, nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat Andreasovi Švábovi, i když zde dnes bohužel nemůže být a on mě poprosil, abych tady za něj nadnesla několik věcí. A děkuji rovněž mnohokrát vám, vážený pane Dione, za vaši zprávu. Já jsem se chtěla dnes vyjádřit pouze krátce ke dvěma bodům, ale je mi jasné, že ještě budeme hovořit o mnohem také o pozměňovacích návrzích. Pane De Jongu, o něčem jste již hovořil, to je ten seznam těch podvodných podniků a dále ten návrh k těm dodatečným strukturám a správním strukturám, které budou koordinovat eh, výměnu informací. Pan Šváb vyjádřil několik eh, obav, které se týkají eh, toho černého seznamu eh, podvodných eh, podniků. A to proto, protože není jasné, které podniky přesně by měly být dány na takovýto seznam a kdo o tom bude rozhodovat. Zejména v případě, kdy takovýto podnik nebude právoplatně odsouzen. To je problém zejména proto, protože to takovéto podniky často mění své jméno, také své sídlo, právě proto, aby se vyhly trestnímu stíhání podvodných praktik. Proto pan Šváb říká, že eh, Vytvo- že by bylo asi lepší vytvoření černého seznamu, po celé, který by vyletěl po celé Evropské unii, který by se týkal nekalých praktik. A dále, eh, místa, která mají koordinovat výměnu informací. Zřízení vnitro státního kontaktního místa, které bude zkombinováno s databází a kombinací ze strany komise, je ve světle současné hospodářské a finanční krize něco, co členské státy pravděpodobně eh, nebudou schopni zvládnout ani finančně, ani z personálního hlediska. Dále budou tady problémy jazykové a potom problém toho, jak se rozdělí náklady mezi členskými státy a to vše povede k neefektivním postupům. Pan Šváb chtěl, aby to takto zaznělo. Jistě budeme mít mnohé příležitosti, abychom se tomu mohli do detailu věnovat. A jistě se objeví další pozměňovací návrhy z jeho strany a samozřejmě rádi o nich budeme diskutovat s vámi a se stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, mnohokrát děkuji. Eh, vy se chcete k tomu vyjádřit teď nebo později? Děkuji, eh, pane předsedo, a velice děkuji panu zpravodaji. Já si myslím, že to je vynikající E, práce a velice jsme to také potřebovali. Určitě ve Skotsku a v dalších částech Spojeného království mnozí naši voliči byli dotčeni takovými to praktikami a myslím si, že bod D e, vaší zprávy, že opravdu někdy lidé se cítí trošku zahanbeni, e, že když se nechají podvést, a to jsou prostě lidé, tomu říkáme slikit ve Skotsku, to jsou takové ti lidé, kteří jsou za tím a za těmito praktikami, protože opravdu to vytváří velké problémy lidé mají pocit, že jsou pod eh, velkým tlakem, když najednou přicházejí úřední jako oficiální dopisy od eh, právníků. A proto je důležité, aby se na evropské eh, úrovni s tím něco dělali. Myslím si, že také dobře, že zmiňujete, co dělají jiné členské státy, to je důležité. A také ten černý seznam podniků, které to dělají a sdílení informací. A mě by zajímalo, možná jsem si toho nevšimla, myslíte si, že jak, jaký máme nástroj k tomu, abychom to řečili. Možná, že bychom mohli použít už stávající nástroj, aby to využili podniky, které mají pocit, že se dostali do takovýchto problémů. Snad bychom se mohli snažit něco takového podpořit, již stávající nástroj. A také je velice důležité, abychom my v tomto výboru eh, se této práce chápali, protože mnozí nás už lobovali a mají pocit eh, mnozí lidé, že s tím mnohokrát nic neděláme. Eh, týká se to i petičního výboru, takže by bylo důležité, kdybychom opravdu s tím dokázali něco udělat, tím spíše, že příští rok se blíží volby dobrý, děkuji. Mnohokrát děkuji. A já jsem si to vaše slovo přidal do svého slovníčka, pan Rašvert. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane de Jungu. Mm, tato vaše práce je velice důležitá, jak vy jste správně řekl. Máte pravdu, všichni jsme přesvědčeni a e, e, že i jak to vypadá, možná i někteří členové parlamentu se nechali nachytat, takže to je důvod navíc, abychom se zajímali o to, co zažívají desítky tisíc malých podnikatelů, takže s tím zcela souhlasím. Myslím si, že také zde panuje konsensus a já myslím, že se dohodneme velice snadno na tématech jako posílení spolupráce mezi členskými státy, výměna informací, a e, zde bychom asi bychom mm, velice rádi viděli návrhy komise, která se v roce 2013 zavázala k analýze a e, k tomu, že bude se snažit o lepší koordinaci. Potom spolupráce se třetími zeměmi, ta je důležitá. Vy sám, pane De Jongu, vy jste použil příklad a to jsou to sítě, které často e, jaksi E, e, jdou ze země do země a často mimo EU, tak je třeba posilovat e, mechanismy varování, a, aby národní orgány členských států reagovaly rychle a aby spolupracovaly s orgány mimo EU. Potom se zbývají další body, které ještě je třeba prodebatovat. Některé již zmínili kolegové. Myslím si, že nyní je zcela aktuální, abychom měli černý seznam praktik těchto eh, klamavých praktik. Mm, my všichni je většinou známe, ale je třeba to dát na papír, na černý seznam. Já si kladu otázku, zdali ten černý seznam praktik by měl i vyústit v černý, v černý seznam firem. Já jsem zcela eh, přesvědčen, že stigmatizace těchto praxí by měla vést i ke stigmatizaci těch podvodných podniků, protože to jsou podniky, které se na ty podvody specializují a často jsou to praktiky, které jsou podvodné, ale často je to velký podnik, který to má jako nějakou vedlejší činnost. Mm, není to tedy klíčová činnost. Je třeba, abychom postupovali obezřetně, abychom eh, vyloučili tyto podniky, aby třeba se nemohli ucházet o veřejné zakázky či eh, evropské peníze. Proto je třeba jednat velice rychle v tomto. A stejně tak v odstavci 7 vy navrhujete, abychom i banky, pošty, telefonní společnosti učinili spolu zodpovědné eh, za mm, jejich odhalování. Zde mám otázku, protože mm, pošta by měla tedy snad kontrolovat obsah toho, co se přes ní posílá. A to já si myslím, že asi ne, protože mm, jestli pošta má i ručit za obsah. Potom delikátní problém, jeden, který jste také zmínil, a to je otázka, zdali, a byste o tom mluvil, pane De Jong, ve vašem návrhu, je třeba rozšířit směrnici o nekalých eh, praktikách eh, na B2B, teď je to eh, zaměřeno na B2C, Některé státy mohou to tak udělat, to znamená rozšířit pole působnosti této směrnice na obchodování mezi podnikateli, tedy na B2B, třeba Francie to udělala. Zde Evropský parlament by měl vyzvat komisi, aby to zvážila za předpokladu, že bude existovat rychlý konsensus, že se my mezi sebou rychle dohodneme, že rozšíříme tuto směrnici, eh, která se týká eh, tedy praktik B2C i na B2B, tak bychom to měli seriózně zvážit, protože právě teď i máme zprávu o vyhodnocení, o vyhodnocení eh, fungování směrnice o nekalých praktikách a no, které se týkají tedy vztahu se spotřebiteli, ale možná bychom eh, mohli tedy nejprve vyčkat na to vyhodnocení toho, jak funguje. A ještě odstavec 16 eh, vaší zprávy, poslední poznámka. Tam hovoříte o otázce, že bychom mohli eh, používat i sen institut kolektivních žalob, hromadných žalob, takže to je hm, otázka, která nás trochu rozděluje tady ve výboru i rozděluje naše frakce, Teď je otázka, eh, ale jak je to s iniciativou komise? Kdybychom to dali do vaší zprávy, tak v podstatě bychom anticipovali legislativní iniciativu komise. Možná by bylo vhodnější vyčkat eh, na návrh komise, hm, který se bude týkat hromadných žalob, tedy kolektivních opravních prostředků a poté bychom o tom diskutovali a řekli bychom si, jak případně tento institut by mohl se používat i v boji proti těmto eh, nekalým praktikám. Děkuji, já jsem, já vítám, kvituji s potěšením vaši vstřícnost a mm, že říkáte, že konstruktivně budete eh, přijímat eh, naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Heidi Rule. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat Denisu de Jongovi Myslím si, že jeho dokument eh, obsahuje opravdu dobrou analýzu a hlavně zmiňuje otázky, které neustále se objevovaly, neříkám v samotném jádru naší práce, ale spíše tak na okraji. A neustále někdo se s námi na to odbrasil, zejména ty nekalé obchodní praktiky těch eh, firm, které eh, existují tedy pouze, mají pouze poštovní schránku a tak dále. Tyto problémy se tady opakují již po léta a proto je dobré, že se tomu věnujeme. Eh, ty problémy, které tam popisuje, jsou velice správně popsány. Problém eh, s tím, s tou důkazní zátěží, to, že je velice obtížné to stíhat. Vše velice dobře analyzuje a jasně ukazuje, kde jsou ty hlavní problémy. A proto jsem ráda, že on to takto zhustil a že to takto podal, protože eh, toto ukazuje i malým a středním podnikům, že my v Evropském parlamentu se zajímáme o jejich problémy a bereme jejich obavy vážně. Trošku potíž máme eh, s otázkou řešení. Jistě, Lepší kooperace členských států mezi sebou je důležitá a má smysl. Také osvědčené praktiky jsou jistě smysluplné. Rovněž téma mezinárodní pracovní skupiny. To je důležité, že se to tam objevuje, ale někteří z mých předřečníků již na to poukázali. Obtížné jsou věci jako ten černý seznam či ta výběrová řízení, dokud ještě není eh, k dispozici rozsudek, který nabyl právní moci. Takže nemůžeme tady něco slibovat, co potom nebudeme schopni dotržet. Takže zde je třeba, abychom se ještě sešli a společně zvážili, kde bychom skutečně mohli nabídnout eh, řešení problému, způsob, jak ho řešit. Důležité je, že i nyní se zabýváme otázkou B2B, takže vztahu tedy mezi podniky. I když jsme tehdy uh, hovořili o směrnici o nekalých obchodních praktikách, i tehdy byli poslanci, kteří to chtěli rozšířit na vztah B2B, se to ovšem tehdy nepřijala. Je to otevřená otázka, o které by se mělo hovořit. Dobře vím, že ty kolektivní žaloby, že to je v parlamentu velmi sporné, ale znovu to jasně ukazuje, že něco takového prostě potřebujeme. Protože v kontextu těch malých částek a obtížného mm, dokazování eh, skutečně něco takového není možné stíhat pomocí jednotlivých eh, procesů, ale je třeba vlastně ty stížnosti schrnout a pak jít cestou té kolektivní žaloby. Děkuji mnohokrát, eh, vy jste přesně a správně formulovala otázky a nyní se musíme podívat na to, jak bude vypadat jejich konkrétní řešení. Dobře. Snad bych se k tomu mohl vyjádřit jakožto úřadující stínový zpravodaj, ale ono mě to už zajímalo předtím. Především bych rád řekla tolik, že pokud jde o tyto nekalé praxe, jak asi Haile Rula a já si obě pamatujeme, už jsme tady konec konců dlouho, jak se k tomu staví komise, si pamatujeme. A otázka toho, aby se to eventuálně eh, rozšířilo i na podnikové případy, to už se tady probíralo, ale hodně se proti tomu stavěly členské státy. A krátkodobé takové opravné prostředky, to asi moc nefunguje. Když se podíváme vůbec na tu směrnici o nekalých praxích, praktikách, tak abych jemně řekl, eh, neuplatňuje se, neprovádí se jednotně a mm, čili tudíž ani jednotně nepřináší eh,

příslušné výsledky ve smyslu práv na um, odvolání na opravné prostředky pro spotřebitele. Možná, že to není ten nejlepší případ, jak, přístup, jak tomu přistupovat. Ale vy jste také tady zmiňovali ty zavádějící reklamní praktiky, eh, které se mohou provádět někdy nezávisle na to, zda je tím dotčen jednotlivý spotřebitel anebo podnik. Asi bychom doporučili právě na tuto část se zaměřit. V tom vidím cestu vpřed. Ale myslím si, že eh, máme také některé vysoce specifické případy. Eh, to jsou ty adresáře, skamy, takové které, zavádějící adresáře. A samozřejmě je to velice chytře udělané, tak, aby to bylo na hraniční čáře ještě přijatelnosti. A také asi zcela správně tedy říkáte, a já tady cituji osmý odstavec, že členské státy nebyly ochotny k tomuto přistupovat, protože neměli eh, jistotu, že se dá zjistit opravdu břemen, komu, na koho spadá břemeno důkazní. A, eh, ale někdy také jsou takové ty poč, eh, zásilky nebo prostě počta, která, eh, eh, kterou lidé dostávají a chtějí na to, aby lidé reagovali a zaplatili a tam je to možná trochu těžší. Ale já se o to zajímám, je to asi výhoda, já formálně eh, jsem asi před 15 lety, než jsem sem přišel, tak jsem vedl hm, podnik a pořád ještě eh, jsem tam vlastně veden, takže pořád dostávám takovéto hm, eh, zprávy, takovéto dopisy a teď už vlastně tvrdí, že Evropská unie chce, abyste si zaregistrovali číslo DPH, proto musíte být uvedeni i v této databázi, čili už netvrdí, že vás zařadí do svého adresáře, mají jiné praxe. Prostě eh, je třeba nějakým způsobem mít centralizovaně eh, zařízené, aby se na to upozorňovalo, nejenom na tyto podvodné eh, dopisy a podobně, ale já volím eh, slova velice eh, pečlivě. Vím, co tady bylo řečeno, protože se jedná o tu hraniční přijatelnost. A snažit se proto tyto podniky dát na černý ehm, seznam, to by mohlo vést k mnoha eh, právním přím. Možná by spíš se mělo smysl ukazovat příklady toho a mít někde nějaký takový centrální způsob, neřekl bych tomu ani registr, aby se o tom prostě podniky věděly a aby se mohli sami rozhodnout, jak s takovou poštou potom naloží tak aby potom, samozřejmě, že eh, někde je takový způsob, že eh, se pošta potom eh, už dodává zcela automaticky. Třeba prostě dopis dorazí do marketingového eh, oddělení a pak to eh, řekne si, tohle není pro ředitele, jenomže ten potom dostane ten účet. A to jsou ty podvodné dopisy, které docházejí do podniků. A myslím si, že bychom asi měli zejména malé a střední podniky pouzbuzovat v tom, aby se snažili ještě více, eh, aby upozorňovali na legislativní překážky a hledali cesty, praxi, jak to řešit. Solvy například, to je ten nástroj, to je takový systém reakce, odezvy, ale spíše to dává informace podnikům. Nedávno například já jsem sem použil svůj systém eh, e-mailu, eh, já jsem sem eh, obesílal malé střední podniky ze své malé osobní databáze. A naposledy jsem dostal několik odpovědí a buď říkali, že to dostali a že děkují, že jsem je na takové praxe upozornil. Ale to je jenom takové malé snažení, abych tak řekl. Myslím si tedy, že to je možná přístup, eh, o kterém bychom měli uvažovat a možná jednat o tom i z DG pro podnikání, protože nakonec ti mají celoevropskou síť podniků, tedy řeš pomáhat podnikům eh, řešit takovéto problémy, vypořádávat se s nimi. A také ty nápady Denise ohledně prosazování. Zase, eh, myslím si, že je to trošku riskantní z hlediska toho, že by to mohlo způsobit moc potí- více potíží, než eh, jaký by to mělo přínos. Eh, co se týká veřejných zakázek, pokud by byl někdo stíhán za nekalé praxe, dívám se na paní Rule, ona je asi větší odbornice, myslím, že asi by bylo možné na tomto základě vyloučit uchazeče o eh, veřejnou zakázku, vyloučit ho z tendru. A pak si myslím, že co se týká daní, ty bych do toho nepletl, to je čistě ehm, věc členských států. Kolektivní žaloba. Samozřejmě určitě na tady není nic, eh, co by tomu bránilo. Může se to jednat i přes hraničních případů. Ovšem, je tady určitá potíž. Totiž aktuální, včasné informace jsou velice důležité, protože um, ono se to všechno posouvá velice rychle z jednoho místa do druhého. Myslím si, že bychom měli se postarat o to, aby nás to příliš zase, nebo aby to um, příliš neabsorbovalo, abychom se nezaměřili jenom na něco čistě konkrétního. Měli bychom se šířeji podívat na protikonkurenční eh, chování a nekalé praktiky. Když jsme jsme eh, se zabývali eh, všeobecnými službami a právami spotřebitelů v souvislosti s telekomunikačním balíčkem. Pak eh, jsme hovořili o tom, jak uplatňovat, abych tak řekl, kvázi um, uživatelská, spotřebitelská práva. Týkalo se to i malých a středních podniků. A tehdy všichni jsme souhlasili a rada to tam také dala, já to teď trošku pletu dohromady, omlouvám se, ale směrnice o všeobecných službách obsahuje ustanovení, podle kterého re, eh, tele, eh, regulátoři telekomunikačních služeb mohou rozšířit některá ustanovení i na malé podniky. Já budu na, za tento výbor vypracovávat zprávu o provádění této směrnice a pokud vím, nikdo to nedělá a proto na to upozorním. A je třeba tedy, aby příslušné úřady členských státech se tím zabývali a zjistili, zda se to nedá vztahnout i na malé podniky. Čili to bychom tady mohli zmínit jako příklad, co se dá dělat. To vám ponechávám k e, zamyšlení a to je můj konkrétní příspěvek. Ale jinak tady zdůrazňuji hlavně e, také e, to, co říkám jako stínový zpravodaj, ale i čistě za sebe. Ještě někdo další si přeje se zúčastnit této diskuse? Nikdo? Dobře, v kterémž to případě bych požádal eh, vás, abyste reagovala na to, co tady zatím bylo řečeno. Děkuji, pane předsedo, velice stručně za komisi. V této fázi chci vás všechny uklidnit, že skutečně nyní právě eh, eh, provádíme obsáhlé hodnocení dopadu tohoto jevu a musím vám již teď říci, že Eh, teď eh, eh, to schromažování údajů je velice komplikované. Závěr, ke kterému jsme již dospěli, že to, co jsme viděli, to je pouze vrchol ledovce. Víme skutečně, že mnoho podniků vůbec ani se neopováží si stěžovat na to, jak často se stanou obětí těchto různých forem praktik, jak jste sám, pane předsedo, zúraznil I, takže my nyní teď finalizujeme hodnocení dopadu, abychom měli podklady, důkazy o tomto jevu, který je velice rozšířený a podle našeho názoru to potvrzuje potřebu jednat a velice pravděpodobně, jak jsme již sdělili v listopadovém sdělení, takže půjde nám o cílenou legislativní revizi. A teď velice stručně, abych zareagovala na e, tu myšlenku, zdali rozšíříme nebo nerozšíříme ochranu e, spotřebitelů ve smyslu směrnice o nekalých praktikách. Tak, filozofie, naše filozofie je taková, že mm, my eh, se snažíme vytěžit to nejlepší ze směrnice o nekalých praktikách, pokud jde o ochranu a eh, chceme s eh, přiměřeným způsobem tedy ošetřit ten jev nekalých praktik, zavádějících praktik ve vztazích B2B a mezi tedy podnikateli, abychom měli adekvátní ochranu takže naší inspirací je ta směrnice o nekalých obchodních praktikách, ale pro zatím jsme přesvědčeni, že asi by nebylo vhodné mm, to přehodnocovat a rozšířit e, i ty mm, informační požadavky ve smyslu zmíněné směrnice i na vztahy B2B mezi tedy podniky to je ještě věc k diskuzi určitě. Zatím ale máme tento pocit na základě podkladu, které máme. Také ještě prohlášení k tomu, co udělat, abychom i e, zlepšili spolupráci mezi členskými státy. Nyní zvažujeme možné rozšíření používání informačního systému vnitřního trhu, tedy tuto databázi, která by mohla i vylepšit dialog mezi orgány členských států, eh, konkrétně orgány činnými v trestním řízení. Pokud je o zbytek, tak chceme poděkovat eh, zpravodaji. Podle nás ta zpráva je strašně důležitá, je to dobrý základ pro naše budoucí úvahy a těšíme se na spolupráci. Dobře, děkuji. Doufám, že to bude velice aktuální všechno a eh, skutečně budu rád, když vám poskytneme politickou podporu, protože to je přece o to jde ve zprávách z vlastní iniciativy poskytnout politickou podporu. Takže eh, Cornelisi, chcete schrnout? Ano, velice stručně, pane předsedo. Já myslím, že ještě budou probíhat velké diskuze i okolo pozměňovacích návrhů. Stručně k těm slovům, která nás měla uklidnit. Když jsem zmínil černý seznam, ano, tak, eh, jak řada i z vás řekla, o co mi tady jde v této zprávě, je pomoci malým podnikům a nadacím i vládám vlastně, které také trpí těmito praktikami. Souhlasím, že černý seznam podniků asi nebude eh, moc efektivní, protože ta firma eh, prostě změní jméno a tak dále, takže tak stejně z toho může uniknout. Černý seznam praktik určitě to je cesta, kterou bych chtěl se stínovými prostudovat, proskoumat eh, a mm, také i podob, plné přístupy vidíme například v Nizozemsku a je to velice užitečné. Také jsem viděl příklady eh, eh, toho, jak eh, ty praktiky popsané, třeba jak se na vás ta podvodná firma obrací, jak, jaké postupy používá a tak dále. Takže popsat ty praktiky, ano. Kolektivní žaloby. Zde je, já jsem hovořil neformálně s komisařem eh, eh, panem Mimikou, který má na starosti spotřebitelské záležitosti a on řekl, že komise pouze předloží doporučení eh, k kolektivním žalobám. Takže asi tady na komisi nemůžeme čekat, pokud bychom si přáli, aby institut kolektivních žalob se objevoval ve zprávách IMCO. Takže možná prostřednictvím pozněvacích návrhů obecně budu se snažit být nejvíce pragmatický, pozitivní a ostatní stínoví a frakce samozřejmě eh, mohou přispět a všichni jsme se dohodli na hlavním cíli, což je chránit instituce a především malé podniky proti těmto praktikám a pokud máme společný cíl, tak určitě nalezneme i společná řešení. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Děkuji, děkuji za eh, tuto zprávu a pozměňovací návrh 18. červen. A poté budeme diskutovat, jak pokračovat. Chtěli bychom přijmout zprávu 26. září. Ne, 5. září. Asi to by bylo dobré, eh, kdybychom 5. Mm, září se zabývali kompromisy a kdyby případně v červenci na schůzi 8. Eh, července, kdyby jsme, kdybyste mohl tedy předložit ty pozměňovací návrhy a určitě by bylo dobré i mít ty informace, již informace vyplývající z zmíněné studie. Do té doby děkuji, děkuji a děkuji i týmu komise. Nyní přejdeme eh, ke stanovisku, které připravujeme pro výbor eh, pro právní záležitosti. Týká se to kolektivní zprávy autorského práva a práv s ním eh, souvisejících a licence pro více území, což je mm, pro, kvůli návrhu komise. Zde bych chtěl přivítat eh, opět naše pravidelné hosty. Mm, je to Maria Martin Prac, kterou zde vítám za komisi a ona má na starosti autorské právo, potom Toin Mandres, to je náš zpravodaj k tomuto návrhu a máme zde stínové, paní Verhaen, paní Tavin Holzer za socialisty demokraty, ano. Také i jste stínovou k něčemu jinému, ano. Hm, takže nevím. Co se stalo tady se stínovými za socialisty demokraty? Nějak skolabovali a Pan Engstrom je tady, on je expert skutečný a já jsem za paní McTorkin s pravodajem a potom zde máme ještě zástupce za GUE, takže máme zde lehce nekompletní a tým, ale máme zde samé těžké váhy zastoupené. Twan. Twine. Takže byste mm, předložil zprávu 200 pozměňovacích návrhů, tak co k tomu řeknete? Děkuji, pane předsedo. Ano, to ukazuje právě, že i když jde jenom o stanovisko, tak je to věc komplikovaná, spousta zájmů a je těžké nalézt rovnováhu. Víme, že spotřebitelé eh, vynakládají více a více peněz právě za tento kreativní sektor a licence. To je režim často komplikovaný, těžkopádný, netransparentní, každopádně netransparentní. To i vyplynulo z hodnocení komise. Autoři často ani nedostanou zaplaceno. A z tohoto důvodu si myslím, že komise předložila návrh, který v zásadě je velice dobrý. Jednali jsme o něm minulý měsíc, před dvěma týdny a já jsem eh, předložil 50 eh, nových eh, návrhů, abychom vylepšili návrh a projednal jsem je s komisí také. Týká se to soutěžního práva třeba zde. Já jsem požádal o jednu fakturu, abychom se vyhnuli problémům s soutěžním právem, takže takže tady to šlo jenom o mm, technické zlepšení, ale podstata je stejná. Potom jsem dostal tedy spoustu pozměňovacích návrhů, většina z nich je v podstatě podporou, je mm, konstruktivní, takže si myslím, že nalezneme kompromisy, že budeme schopni i snížit počet pozměňovacích návrhů. Tady jde o to vylepšit vnitřní trh, který se, e, a zde tedy kolektivní zpráva autorských práv je proto důležitá. Nicméně jsou zde tři hlavní témata, která chci zmínit. Přeshraniční spolupráce, potom zde máme některé pozměňovací návrhy, které spíše jdou směrem protektivních, ochranářských e, opatření. Škoda, že Robert odešel. Týká se to i vyloučení audiovizuálního sektoru zde já bych měl potom otázky na kolegy, kteří toto požadují v návrzích. Třeba Sabine Ferhajer, ta hodně, pokud vím, tak hodně na tom pracovala, děkuji za to. Ale vidí, viděl jsem tam pár návrhů, které potřebuji, aby mi byly vysvětleny. Například 220. Tam hovoříte o takovém půlu. To je nějaká organizace, nějaká nevládní organizace, nebo je to půl takových subjektů spolupracujících na dobrovolné bázi. Takže to by bylo třeba si vysvětlit za chvíli. A potom jsem viděl, no, taková ochranářská opatření, nevím, zdali to tak se nazvat, třeba 100, 107, návrh 107. Kdybychom to umožnili všechno, tak asi bychom nezjednodušili trh online, ale naopak vytvořili bychom 27 či 28 různých úrovní legislativy. A na vnitřním trhu přece bychom neměli toto dopustit. Já nejsem proto, abychom vyloučili sektory jako audiovizuální sektor, protože já si myslím především teď, když nyní vlastně autorská práva se posílají online, tak potom je to těžké říci, že tady jsou reálné hranice mezi členskými státy. Ne, tomu musíme mít evropský přístup a nechci proto žádný sektor vylučovat z aplikace. To je mm, vlastně, co bych chtěl říct si teď a příští týden ve středu nebo někdy jindy se <clears throat> sejdu se stínovými zpravodaji a uvidíme, zdali budeme schopni se dohodnout na kompromisech a po dnešním vysvětlení, a rád bych, aby všichni kolegové e, přispěli do diskuze a především předkladatele, aby vysvětlili smysl svých návrhů a mm, uvidíme, třeba se dohodneme, bude to eh, v pořádku a poté to sfinalizujeme příští týden a doufám, že budeme schopni to zpracovat a předložit výboru Jury, tak aby výbor Jury mohl reflektovat aspekty vnitřního trhu ve své zprávě. Děkuji, paní Frhajen. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat komisi zejména také panu Tom Mandersovi za jednak návrh komise, protože v mnoha bodech obsahuje důležité aspekty kolektivní zprávy práv a rovněž eh, poukazuje na ty hlavní problémy transparentnost, chybnějící odměna nositelů práv, zpravidla odměna těchto nositelů práv a také možnosti zjednodušení, zejména eh, zjednodušení udělání eh, multiteritoriálních licencí a licencí přeshraničních. Pan Manders předložil mnoho pozměňovacích návrhů o kterých jsme hovořili již dříve, a to zahrnul do svého návrhu. Pro mě ale zbývá otázka, která se týká toho jednotného kontaktního místa. A ty si to již zmiňoval. Je to obtížná věc z hlediska práva hospodářské soutěže, když tady máme různé dositelé práv a různé kolektivní zprávce, že je poněkud obtížné toto, jak si zabalit do jednotného legislativního balíčku. A proto já bych spíš šla cestou více transparentnosti, více možností informovat se pro uživatele licencí a zaměřit se klíčově na databázy, která by byla celoevropská nebo možná i globální, nějaký typ globální databáze. Ne? A to je něco, co již některé organizace pro kolektivní zprávu práv začali připravovat, mají vypracovány koncepce pro toto. Já bych si přála, abychom se tomu věnovali dále, aby všichni měli možnosti mít přesná informace o tom, kdo která zpráva spravuje, jak jsou strukturovány tarify, tak, abychom skutečně tady měli zakotveny ještě daleko větší míru transparentnosti. Máme ještě takové dvě problematické záležitosti, které jistě třeba ještě prodiskutovat. Jednak je to ten odkaz na směrnici o službách, respektive jeho vypuštění. Tam byly určité problémy, které se týkaly různé úrovně regulace v jednotlivých členských státech. Některé členské státy mají velice přísnou regulaci, některé méně regulace. Tady jde o to, aby nedošlo k mm, pokřivení hospodářské soutěže, pokud to bude uplatňováno. Já jsem přišla s velice jasným eh, pozměňovacím návrhem a myslím si, že jistě budeme mít prostor pro toto znovu prodiskutovat, respektive diskutovat o tom, jak toto téma vyřešit, jak se tedy podívat na, to, na ty licence a na tu registraci kolektivního správce v konkrétním členském státu a jak vypadají ty požadavky na užívání určitých práv ze strany nositelů práv v určitém členském státě. Je třeba nalézt řešení, které bude slučitelné s právem Evropské unie. Existuje ještě otázka. Ty jsi se na to sám ptal. Je to zavedení toho takové toho půlu online, ta možnost toho půlu Tady existuje alternativa, že by se mohly vlastně dobrovolně spojovat určité eh, organizace kolektivní zprávy, které by tímto zjednodušily možnost udělování licencí platných na více územích. Eh, Takto by tedy nositelé práv, které oni spravují, eh, měli, měli vlastně, nebo perspektivě tato zpráva by byla možná by bylo být prováděná pomocí užší spolupráce, takže by bylo prostě jednodušší získat licenci pro více území. Proto já bych ráda tam měla poukaz na definici takovéhoto online půlu a ráda bych tam měla také objasnění toho, jakým způsobem by mohly být tedy možné takovéto půly a proč jsou nutné. Důležité a dobré jsou, ty, jsou ta kritéria pro transparentnost, které se týkají vnitřní organizace kolektivních správců, tak aby nositelé práv měli více možností eh, zasahovat do rozhodování. Dále je důležitá možnost pro někoho, kdo sám jako skvělý umělec, ale kde je, mm, není činný jako právník či obchodník, tak někdo takový by měl být možnost se eh, nechat zastupovat například v rám, na schromaždění členů eh, takové organizace kolektivního správce, aby tam například mohl zaslat svého právníka, který eh, bude jeho zájmy prosazovat lépe, než by to dokázal on sám. Toto je třeba rozpaktovat. Není možné, aby členové organizace kolektivní správy se k ním představila stejně, protože tam jsou prostě různé kategorie, například to může být nějaké velké vydavatelství, které členem e, takovéto organizace kolektivní zprávy a pak tam můžete mít nějakého jednotlivce a tam samozřejmě rozdíly jsou. Ve většině bodech se jistě shodneme a nalezneme dobré kompromisy. A věřím, že pro ty ostatní problémy dokážeme vypracovat konstruktivní řešení. Děkuji. Děkuji a asi Kristian Strom je další. Děkuji. Ano, v zásadě nám všem jde o to tež, o větší transparentnost a chceme, aby nositelé práv dostali to, co jim patří. A určitě se nám podaří najít dobré kompromisy. Jsou tři pozměňovací návrhy, které jsou poměrně problematické. Bohužel všechny jsem předložil já sám. Je to 94, 213 a 242. A všechny vycházejí ze stejné představy, protože tam eh, se v tom návrhu komise říká kolektivní společnosti zřízené eh, v, čl- v členském státě. A já jsem říkala, že by to měly být takové, které tam působí, aby se prostě něco neobcházelo tím, že se někdo zaregistruje ve Švýcarsku nebo na Seychelách. To je možná paranoické z mého hlediska, ale i tak. Uh, a někdo mi říkal, že by se to dalo vykládat jinak, že tedy členské státy by museli poskytnout autorizaci a to zase by bylo v rozporu se vším, co chceme. My chceme umožňovat soutěž. A bohužel to tedy nejsou moc dobře sformulované návrhy, proto se omlouvám za tu nedostatečnou formulaci. Pak k obecnějším záležitostem. Ano, tady to, aby to bylo jaksi na jednom místě všechno eh, to je dobrá myšlenka. Máte oba pravdy. I eh, tady také vznikají obavy z hlediska hospodářské soutěže. Zase o tom budeme muset ještě mluvit. Paní Ferhojner vlastně říkala, eh, hovořila tedy o zastupování na valném schromáždění. Já, kdybych byl členem takové kolektivní společnosti, jak by byl daleko radši, kdyby mě eh, zastupoval eh, právník, než někde třeba vynikající kytarista, kterému ale tak nejdou právní věci. A určitě zase najdeme výborné kompromisy. Eh, pak zda máme vyloučit audiovizi? Ne. Jestliže jsou problémy v celém tomto odvětví, nedostatečná transparentnost zejména. A audiovizuální sektor, ten je na tom stejně jako každý. Pokud tam jsou, nejsou ty problémy a pak eh, by nezáleží na tom, jestli tam bude, nebo ty problémy tam jsou a pak by to tam naopak mělo být. Takže v každém případě bych nebyl pro, aby se to vyloučilo. To je v zásadě vše. Já vlastně vždycky opakuji, kdykoliv mám slovo, že z mého hlediska Nejdůležitější je můj pozměňovací návrh k článku 12.2. Jestli kolektivní smlouvy nenajdou skutečné nositele eh, práv, pak by neměli mít možnost si ponechat peníze. Protože tak, jak to teď je, je to vlastně přímá pobídka k tomu, aby nedostatečně pečlivě hledali eh, nositele práv. A jistě by to využili potom pro pěkné kulturní aktivity, ale i tak by to bylo pobídkou, aby moc dobře nehledali ty skutečné nositele. Pokud se týká jiných nositelů práv, Samozřejmě, že peníze náleží skutečným autorům děl, kteří jsou skutečnými nositeli eh, práv a ne těm, kdo náhodou jsou eh, spolu s nimi ve stejné kolektivní společnosti. Proto o tom pořád hovořím. A pak ještě ve směrnici jsme tam jsme se nakonec rozhodli, že knihovny a kulturní instituce které digitalizují kulturní dědictví, pak to dávají na internet a pak se objeví, dejme tomu, vnuk původního eh, autora a ten by měl dostat náhradu. Myslím si, že ty peníze takto schromážděné by se daly velice dobře za tímto účelem použít a trošku mě ta směrnice vůbec ne, nevyhovovala. Samozřejmě eh, všem šlo o tom, aby evropská kulturní diverzita byla k dispozici i po internetu, ale tohle možná podrobné ustanovení není úplně to nejlepší ale eh, prostě možná ty peníze by se daly využít právě, aby knihovny, dejme tomu, nemuseli vyplácet eh, náhrady, ale myslím si, že tím by se to vlastně docela stalo pozitivním. To je v zásadě vše a velice se těším na setkání eh, se stínovými zpravodaji. Ano, moc vám děkuji a teď Paní McClarkin je naším stínovým zpravodaj, naší stínovou zpravodajkou také za je v právním výboru, takže má odborné znalosti. A jako ostatní stínový zpravodaje i ona by chtěla poděkovat všem za stanoviska a je velice selektivní eh, při předkládání pozměvacích návrhů, protože pokládá základní strukturu za velice dobrou. Já bych se zmínil jenom o těch oblastech, které jí dělají určité obavy a e, jedná se tedy o pozměňovací návrhy. Zaprvé nesouhlasí s tím, že zpravodaj navrhuje eh, vypustit původní návrh komise, který by umožnil členským státům, aby eh, vyloučili eh, od nadměrného regulatorního břemene ty nejmenší kolektivní společnosti. A myslíme si, že v zásadě je to rozumný za princip vyloučit ty mikrospolečnosti. Některé možná jsou velice specializované, ale nevíme, proč by měly vypadnout z rozsahu působnosti obecného ustanovení. A pak ona by ještě chtěla posílit eh, ty multiteritoriální kolektivní licence jak eh, se zdůrazňuje v návrhu, tady je právě možnost eh, pobízet k používání děl chráněných autorskými právy, zejména na multiteritoriálních webových stránkách, v audioprodukcích. To bychom měli spíše povzbuzovat. Kromě toho ona také, e, stejně jako pan Armstrong, e, předkládá pozměvací návrhy ohledně e, sběru finanční, výběru z finančních prostředků Týká se to ne, poté nealokovaných, nedistribuovaných eh, peněžních prostředků. Ona si myslím, že by si měla eh, být možnost je rozdělit mezi ostatní členy takové společnosti. Asi by si s panem Armstrongem museli promluvit. Ona si myslí, že by bylo důležité, aby se ty peníze daly využít eh, k určitým rozumným účelům. A paní McClarkin také navrhuje, aby bylo možné zajistit zprávu těchto kolektivních společností tak, aby bylo možné, aby se združovali a vydávali i společné faktury. Já samozřejmě panu Mandelsonovi potom dám eh, kopii, eh, abyste měl ty ta moudrá slova paní McLaren eh, Kelharky na papíře. Teď poprosím Ensa Dijon a vidím, že Eh, dorazil i stínový zpravodaj za socialisty. Eh, sice mě neposlouchá, ale jste vítán a vím, že jste neměl možnost zatím tímto diskusi eh, poslouchat, protože my jsme museli trošku přeměnit časové, časový pořad, pořadí abyste dostali jistě ten revidovaný program před dvěma dny, začali jsme přesně ve tři. Ale dáme vám čas, abyste se tady pořádně usadil, protože pan Dion bude první. Děkuji, pane předsedo. Především musím říci, že Opravdu eh, tedy jsme se odhodlávali k tomu, že vypracujeme ty desítky pozměňovacích návrhů. Hovořili jsme s mnoha zainteresovanými stranami, ale pak, když ta zpráva se objevila, tak jsme byli příjemně překvapeni, že jednotná faktura je přesně to řešení, o které stojí všechny zainteresované strany. Na něm by se mohly eventuálně shodnout. To je tedy vynikající východisko. A také doufám, že bude možné dodržet dále tuto zásadu protože to vlastně řeší mnoho požadavků z celé řady, eh, od celé řady aktérů na v tomto spektru. Proto moje pozměvací návrhy jsou nakonec omezenější, než jsme si původně představovali, což je určitě pozitivní a já se velice těším že budu spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaje a navrhovatelem. Ale přece jenom k několika věcem jsme předkládali pozměňovací návrhy. Za prvé, rozsah působnosti je důležitý. Musíme mít eh, v pořádku definici tak, aby zahrnula veškeré druhy organizací. I ty komerčnější by měly být zahrnuty, protože mně se moc nelíbilo v tom návrhu komise, eh, že se tam navrhovalo, aby eh, komer, že, eh, že jsem říkalo, že komerční aktéři vlastně jsou v pohodě a že ty nekomerční asociace dělají problémy. Ano, s asociacemi jsou problémy, aspoň s některými z nich zcela určitě, ale je to přílišné ze všeobecnění. A kdyby se řeklo, že to, že je někdo komerční, že to nedělá problémy, přirozeně, že i tam jsou problémy a všechny ty požadavky, které byly um, definovány v první části návrhu komise, by se měly vztahovat i na ty další aktéry. To je tedy důležitá věc pro naši skupinu. Pak další pokud jde o hudbu, ale i o jiné, tam, kde jde o takové ty úzké eh, kategorie repertoáru, eh, Myslíme si, že tady je pro nás skutečným problémem, jak zajistit, aby nejenom ten hlavní druh repertoáru, hlavní prout byl dobře zastoupen, ale i e, ty malé drobné žánry. A myslím si, že i to být příležitost k tomu, aby se investovalo do určitých eh, kulturních a společenských aktivit. Z hlediska naší skupiny je velice důležité, abychom organizacím ponechali i tuto možnost. A znění navrhované komisí není vždycky úplně přesné, protože někde se to zmiňuje, někde ne. A to tedy je další priorita z našeho hlediska. A třetí poznámka jak už říkala paní Fahin o e, zákoně o hospodářské soutěži. To je důležité. Na jedné straně bychom chtěli se dopracovat systému multiteritoriálního udělování licencí. Pak by bylo jednodušší vytvořit určitý typ trhu, ale na druhé straně komise rovněž chce podporovat e, konkurenci. A myslím si, že to obe zkrátka najednou nejde. A musíme si zvolit také to o tom poolingu, ten pozměvací návrh. To si myslím, že by také mohlo prohloubit toto pochopení, že tady musíme spolupracovat a ne, aby tady byly zákony, eh, které by způsobily, že by docházelo ke zkreslování konkurence. To je důležité. A mm, také ve zprávě Mandl se to je důležité východisko. Takže, jak už říkám, dívám se na nadcházející práci velice pozitivně. Určitě bude možné se dopracovat kompromisu a chci poděkovat navrhovateli za velice dobré východisko diskuse. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil k tomuto pozitivnímu hodnocení a vítám tento návrh směrnice. A to proto, protože podporuje další rozvoj digitálního jednotného trhu. V oblasti zprávy práv a kolektivních správců máme problém v současné době, který spočívá k velké právní nejistotě jak pro umělce, tak pro poskytovatele digitálních služeb. Zároveň kolektivní správci uvnitř EU poukazují na velký nedostatek transparentnosti a také Eh, nejsou příliš demokraticky organizovány, například co se týče rozdělení hlasů a tak dále. Dále zde máme velmi komplikovaný systém, máme tady různé typy licencí, různé systémy v Evropě a to vše působí překážky pro růst a pro fungování trhu. Proto je důležité, abychom tady měli možnost to celé zjednodušit i zjednodušit licence přeshraniční. Krátce se zmíním o svých pozměňovacích návrzích a jsem rád, že to ostatní rovněž zmínili. Například eh, ta možnost udělovat alternativní licence i to, že nositele práv mají mít právo na to, rozhodnout, které ze svých díl eh, nechají spravovat společnosti. Důležité je také, že nesmí být různé kategorie členů kolektivního správce a v rámci valné hromady musí být umožněno pro členy více demokracie, více možnosti spolu rozhodovat dále. Pokud nějaký člen odmítne eh, žádost jiného členu, tak tady musí být jasné zdůvodnění, aby tady nedocházelo k diskriminaci. Důležité je a týká se to stanev a podmínek členství, aby toto bylo přesně regulováno. Na tomto poli máme celou řadu nejasností, nedorozumění, ale i také případů zneužívání. Co se týče valné hromady členů, zde by neměla být omezována práva členů a také při k pochybách o financování, kde musíme posílit roli auditorů. Problém odměn a jejich vyplácení, toto musí být lépe regulováno, lépe upraveno a e, podle mého názoru tady by ty odměny měly být vypláceny již po dvou měsících, tedy v kratší lůtě. Pak se mi tady líbí ten návrh, že by měla být výjimka pro veřejnoprávní televizi a rozhlas. Eh, je dobré, že pokud tady hovoříme o demokratizaci kolektivních správců, tak zde je ta možnost elektronicky projevit svou vůli. To je dobrá věc. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl, za to, že naše názory zohlednil a zejména jsem rád, že jsou tady ty návrhy, které se týkají k, celkovému, k celkové koncepci těch příjmů a k otázce vyplácení tantiem a rovněž k otázce, do jaké míry a kdy se má o těch penězích rozhodnout. To si myslím je dobré a celkově ta zpráva je velmi dobrá. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Ještě někdo ze členů výboru, kromě stínových, chce se vyjádřit do diskuze? Dobře, takže v tom případě vyzvu paní Prac, aby se vyjádřila k pozměňovacím návrhům v souvislosti s původním návrhem komise. Tak prosím, máte slovo. Já jsem velice ráda, že mi dáváte slovo, pane předsedo. A já na začátku bych chtěla poděkovat především panu Mandersovi za všechnu tu práci, a úsilí a samozřejmě všem ostatním členům chci poděkovat za 242 pozměňovacích návrhů eh, k návrhu komise. A na začátku ještě bych eh, chtěla vyjádřit podporu některým těm principům, které zmínil pan Manders a stínový zpravodajové. A to především je důležité zlepšit fungování vnitřního trhu právě na základě této směrnice. Je třeba i zlepšit transparentnost při fungování těch, té kolektivní zprávy, potom participace eh, nositelů práv a měli by mít větší kontrolu nad kolektivní zprávou a nakonec je třeba i usnadnit vydávání licencí, což eh, zlepší každodenní život uživatelů, samozřejmě při plném dodržení pravidel hospodářské soutěže. A hm, to jsou principy, hm, které v podstatě hm, téměř všichni podporují eh, a samozřejmě výbor IMCO má hlavní prioritu zlepšení vnitřního trhu ale jsou zde určité problematické aspekty. Samozřejmě problémy jsou vždycky v detailech. Spíše než mm, abych tady pouze chválila, tak dovolte, abych poukázala na některé problematické záležitosti. Aspoň z pohledu komise, mm, na které nesmíte zapomenout, až budete se snažit se dohodnout na pozměňovacích návrzích. Za prvé, první se týká těch pozměňovacích návrhů, které podle mě nejsou příliš nakloněny vnitřnímu trhu. Naopak, spíše jsou eh, jaksi proti duchu vnitřního trhu. Paní Armstrong eh, to vidí velice sportovně a řek, řekl, že stahuje tři z pozměňovacích návrhů, které předložil pan Armstrong a komise děkuje za to, protože ty by mohly být trochu problematické, především v tom smyslu, že hovoří o tom, že je třeba kontrolovat eh, činnost již těch etablovaných společností na, pro eh, kolektivní zprávu v podstatě to by vypadalo tak, že my chceme, aby členské státy je kontrolovaly, což by bylo proti duchu společného trhu a proti tomu, že chceme podporovat vydávání licencí pro několik území. To by v podstatě směrnice situaci nezlepšila, naopak zhoršila, kdybychom toto přijali. A proto, ano, omlouvám se. Já jsem to tak pochopila. Určitě zpravodaj a stínový zpravodajové určitě eh, mm, zváží tu otázku eh, kontroly, eh, že si to mm, tedy vyhradí mm, nebo nechají pro jiné pozměňovací návrhy. Ano, pro komisi je to problém, takovéto myšlenky. A jako je návrh 107 třeba, tam mm, se víceméně říká, že pokud nějaká eh, pokud je vydána licence na významný poměr, na významné množství eh, nějakého repertoáru mm, v daném členském státu, tak potom by v podstatě to měl mít vše pod kontrolou ten dotčený členský stát, což je pro mě nepochopitelné. Proč? Co to je významná část? významná část repertoáru, na kterou by vydala se licence. Takže co to je? Dejme tomu, že francouzská organizace na ochranu autorů eh, vydá eh, eh, licenci na online užívání a takže tak jak a oddělí licenci pro několik území na ten repertoár. A znamená to, že využívání té licence pro francouzský repertoár tak bude probíhat v Německu, což je velký trh. Znamená to, že to je podstatná část francouzského repertoáru se využívá v Německu. Co to znamená? To znamená, eh, ta francouzská organizace na ochranu autorů, třeba SASEM, to je ta veliká, to znamená, že jak to bude s tou kontrolou? To bude potom pod německou kontrolou? Ne. Na to pozor. Ten návrh nesmí jít proti duchu vnitřního trhu. Teď. Eh, takže ještě další témata. soutěžní právo. Přece mm, to je dobrá věc pro spotřebitele i pro rozvoj trhu. Komise zde Eh, nechce přijmout nějaká pravidla divoké konkurence. Ne, my jsme to chtěli správně vyvážit, protože jsme si vědomi toho, že chceme mít kolektivní zprávu, která bude nabízet široký repertoár uživatelům, což je důležité pro uživatele, to respektujeme, ale nemůžeme a některé ty čl- pozměňovací návrhy eh, by to chtěli dávat takový biankošek činnosti těch organizací na ochranu autorů. To ne. To by mohlo být v rozporu se soutěžním právem. To nemůžeme. My nemůžeme se odchylit od článku 101, eh, 102 eh, eh, zakladající smlouvy. To ne. To nemůžeme udělat. A vůbec, nejenom, že to nemůžeme udělat, vůbec by to nebylo ani dobré. Já souhlasím s paní Frhajen ano, je třeba, aby spolupracovali a respektovali soutěžní právo. Samozřejmě reciproční dohody jsou důležité. Nikdo neřekl, že by nebylo možné mít reciproční dohody pro zastupování autorů. To je možné. Ale takže pokud potvrdíme praxe na základě těchto dohod, a že a, tak ano, ale pokud by šlo o fixování, stanování e, cen, ovlivňování cen, tak to je něco jiného potom. Nebo třeba iniciativy jako ta databáze globálního reportuáru, to je přece dobrá iniciativa, ano. Ale není možné to dát na papír a napsat to e, v pozměňovacích návrzích, že snad bychom se tak odchylili od sejtěžního práva. To nejde, o to se odchylit nejde. Vysílací společnosti televizní a rozhlasové. Zde jsme si vědomi toho vývoje a významu vztahu mezi především veřejnoprávními eh, eh, stanicemi a těmi organizacemi na ochranu eh, autorů. To je především v článku 33 našeho návrhu a potom, potom, potom máme další ty mm, vysílací, ty broadcastři, ty mm, televizní stanice třeba mají vedlejší činnost různou a my chceme, aby pokračovala, aby pokračoval ten zavedený systém. To znamená, že mm, my bychom neměli se snažit nějak rozšířit článek 33 navrhované směrnice. Proč? Nositelé práv tedy e, přece mm, mají právo na transparentnost, pokud licence se udělí nějakému broadcasterovi a když třeba ten broadcaster provádí úplně stejnou činnost. Takže to je něco, kde komise si myslí, že bychom neměli jít touto cestou. A potom máme zde další pozměňovací návrhy spojené s článkem 5, který je velice důležitý a který eh, v podstatě chce omezit eh, svobodu hm, oprávněných osob nositelů práv. To není možné, aby výsledek té směrnice bylo méně svobody pro nositelé práv. Naopak, my jim chceme dát více výběru, větší flexibilitu. Proč? Protože jsme si vědomi toho, že potřebujeme kolektivní zprávu, potřebujeme mít rovnováhu. A proto já mám třeba 114, mm, návrhy 114, 115, ty by mohly být problematické, eh, protože ti nositelé práv musí mít právo volby. A poslední poznámka Eh, to jsou ty obchodní subjekty, komerční aktéři. Zde si musíme objasnit, o co jde. Máme celou řadu různých tedy komerčních subjektů, například eh, a, a, a, agenti zastupující výkonné umělce, to jsou komerční subjekty. Máte firmy, které pomáhají výkonným eh, umělcům či autorům vymoci peníze, které jim jsou dlužné. Ano, a oni v podstatě oni za toho výkonného umělce, který třeba umí hrát dobře na kytaru, tak, na kytaru, tak ale oni, ty agenti, za ně kontrolují, že ta e, organizace na ochranu autorských práv jim vyplácí ty e, tantiemy, ty odměny, jak má já. A takže tady všechny tyto subjekty tam dát, e, ano, ale bez toho aniž bychom mm, požadovali nějakou účast eh, těch autorů a dávat je, tedy autory do stejného koše jako ty agenty, jako ty komerční subjekty, to je trochu něco jiného, eh, protože vy sice chcete rovné podmínky pro všechny, ale potom musíte tam mít subjekty stejného charakteru a ne subjekty, které na trhu dělají různé věci různou činnost provádí. Takže to je to, co nás trochu zneklidňuje. A ještě jednou chci poděkovat ještě jednou za vynikající práci výboru a komisi. Komise, jako vždy, je vám k dispozici a budeme rádi s vámi ještě eh, detailně diskutovat o těchto vašich připomínkách. Děkuji. Děkuji, to byla velice komplexní odpověď. Děkuji za to. Pane Mersi, chcete k tomu ještě něco dodat? a pak budeme hovořit o harmonogramu. Děkuji, ale už nám dochází čas, takže e, to si sám ubíráte na času na vaše příští zprávu, ale bude to stručné. Vidím tady už teď určité možnosti například ta, eh, ta jedno místo eh, s tím, eh, v kombinaci s tím půlem. Vy jste sám vysvětlil, že to je vlastně spolupráce bez vládní kontroly z hledisk, jiný, jinými slovy, legislativa ano, ale ne přímo regulace. Tak tady jistě najdeme řešení. Pak ještě Kristian, eh, to bylo moc zábavné, co říkal a děkuji mu za to, že stahnul některé pozměňovací návrhy Malcolma nebo Emma. Já, Emma, já jsem chtěla jenom vysvětlit, proč jsem vypustil ty nejmenší kolektivní společnosti. Jaké je tady riziko? Kdybychom dali výjimku pro malé společnosti, pak by byla možnost, že se ty velké rozdělí na ty na menší a tím pádem obejdou legislativu. A já jakožto právník říkám, že by to mělo být jasné a férové. Proto jsem to vypustil. A e, ohledně vytváření fondu, to jsem proti, protože to by byla pobídka si ty peníze nechat. Kdo je má, kdo je kontroluje a jak se budou vydávat, nebo potřebujeme jiné organizace. Proto říkám, že jsem proti tomu, aby se vytvářel fond, ve kterém by ty peníze se hromadily. Možná bychom měli najít způsob, na co to vyvrat, vydat. Demokratická úloha organizace. O tom uh, hovořili vlastně všichni. To bychom měli zlepšit, ovšem na straně druhé. Jedná se o dobrovolný systém, kde někdo jakožto autor má možnost se připojit k této organizaci a pokud eh, se mu nelíbí, jak se ta kolektivní správcovská organizace chová, tak se může rozhodnout jít někam jinam. To by měl tento návrh umožnit, aby autor měl možnost volby, kterou organizaci si zvolí, aby zastupovala jeho práva a inkasovala v rámci těchto práv to je možné. A myslím si, že tyto kolektivní správcovské organizace by měly spíše pomáhat autorům a ne nějakým způsobem kontrolovat. Já tedy vidím značné možnosti pro kompromis a rád bych vyzval stínové zpravodaje, abychom se sešli pokud možno ve středu na hodinku, na půl druhé, abychom zjistili, Zda se nám už teď nepodaří dospět k, řad, k kompromisům ohledně řady pozměňovacích návrhů. Pokud vám to bude takhle vyhovovat, tak vám pošlu pozvání, kdy a kde to přesně bude. Ano? Protože já bych chtěl spolupracovat a pokud možno, aby nám z toho vyšel dobrý návrh, který by podpořili všichni a který by dokonce vydržela i komise. Ano, tak dejme tomu za předpokladu, že to bude úspěšné, tak budeme mít možnost to zvážit. Výsledky kompromisí 17. června, 18. pak budeme eh, hlasovat, protože pak v červenci o tom bude hlasovat hlavní výbor. A při vaší obvyklé energie a při tom jak snadno s, s lidmi vycházíte, tak jistě se vám podaří bez velkých postěží dospět eh, ke kompromisům. Děkuji za tento kompliment. Mnohokrát děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji vám také z komisy a tím se dostáváme k druhé eh, právě, návrhu zprávy pana Manderse, který je opravdu velmi zaměstnán. Jedná se o legislativní eh, záležitost a my jsme příslušným výborem. Posloucháte mě? Pane Mendese, potřebuju, abyste mě po, eh, poslouchal na ty kompromisy, odložte na později, protože vy jste navrhoval zpravodajem i pro další bod. Zrovna jsme eh, našli kompromis ohledně doby, kdy se sejdeme. Já jsem vás ještě nevyvolal, protože jsem chtěl uvítat pana Gochara, nemýlím-li se. Mnohokrát děkuji. Zde Markt eh, Eh, pro eh, integraci a prosazování jednotného trhu. Možná je to trošičku takový zvláštní návrh, protože se to týká vlastně také hodně dopravy. A jedná se o zjednodušení přesunu motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě. Jistě si vzpomenete, že to byla jedna z hlavních obav, a to, kterou měli občané v souvislosti s jednotným trhem. My jsme žádali Michela Barniera o vypracování dokumentu a tam se také hovořilo o tom na prvním eh, fóru o jednotném trhu. Komise pokračovala dále ve svém záměru a my se k tomu musíme teď vyjádřit, zaujmout stanovisko a postarat se, aby se to stalo skutečností, aby to tedy přijali i členské státy a posléze respektovali. A pan Manders nám teď řekne, jak si to představuje. Takže Eh, pokud si přeje prezentovat zprávu, výborně. A pak tady máme pana Karase, omlouvám se, že jsme ho nechali čekat. Pak tady máme i další stínací, stínové zpravodaje. Pan Hedos tady není, ale zdá se, že je tady hodně silný tým stínových zpravodajů, takže teď už máte slova. Děkuji. Vidíte, jak důležité věci se někdy vyřizují ve čtvrtek odpoledne. Ano, děkuji. Já jsem eh, svoji zprávu už vlastně vypracoval. a zdůrazňuji věci, které jsou velmi důležité. Myslím si ku příkladu, že je důležité, aby vozidlo bylo registrováno tam, kde se používá. A to je třeba zařídit a musí být také možnost to kontrolovat z nejrůznějších důvodů, například rozdíly ve zdanění a podobně. A co se to děje? To je nějaký eh, osyřelý telefon. Ale řekl bych, že se to webstreamuje, co se tady děje. Možná, že někdo spustil poplach, že, zatím se jste uh, online. Takže cílem Eh, který samozřejmě není eh, okamžitě dosažitelný, je, aby při té moderné, moderní technice, kterou máme, abychom vytvořili tedy možnost přeregistrace a potřebujeme evropskou databázi. A jak víte, eh, není to možné. Já nechci samozřejmě měnit všechny národní databáze, ale propojit je systémem Eucharist, který už existuje. A pokud to tak je, Bo až to tak bude, tak už vlastně budeme mít evropskou databázi. To znamená, že to bude eh, všechny eh, národní databáze dohromady. Kdybychom toho dosáhli, bylo by to výborné. Musí být také jasné, kdy je možné odmítnout registrovat to vozidlo eh, v jednom členském státě. K tomu tady také něco podotýkám. A také jsem um, slyšel určité požadavky ze strany dopravních společností Oni mají podniky v různých státech a chtěli by, eh, aby jsme se dopracovali společného náhledu. A proto si myslím, že by eh, na, že tedy by se neměla měnit národní legislativa, ta už tedy je ale dobrovolně by tady měla být možnost, aby si člověk, aby si třeba v Německu sem jsou e, žlutá a černá barva a prostě mohou být různé barvy, nebo bílá a červená v Belgii, čili já bych chtěl zavést dobrovolnou volbu aby si ten držitel, vlastník mohl vybrat buď národní barvy, anebo eh, evropské. To by bylo zjednodušení i pro eh, Evrop, pro dopravní společnost. Já jsem třeba zaregistrován eh, v Nizozemí, ale chci současně ukázat, že jsem taky Evropan pak eh, certifik- osvědčení o dočasné registraci. To je problém, na který upozorňuje německá organizace pro um, majitele automobilů a je s tím mnoho problémů. Já bych si tedy přál, abychom měli společné ehm, Eh, dočasné převozní dopravní značky. Zase jedná se o ty barvy, aby bylo okamžitě označeno, že se jedná jenom o dočasnou eh, registraci. A, a pak ještě během slyšení bylo jasné, že je třeba podniknout opatření proti podvodům a jak to máme dělat budeme používat ty chytré kamery, které už jsme viděli, to je možné, ale také je možné eh, zavádět eh, etikety, čipy, pro, eh, když tedy si koupíte značku, číslo, tak tam bude ještě také čip na základě radiové frekvence, a budete tedy, dostanete takovou etiketu, styk, nálepku a bude tedy takto propojena ta značka s konkrétním vozidlem. Například eh, tím bude možné eh, zabránit podvodům na eh, benzinkám, protože okamžitě se zjistí, jestli se jedná o ukradenou značku nebo ne. Už se to používá například na kanadské hranici, Spojené státy na hranici s Kanadou a docela je to jednoduché a není to drahé. Stojí to méně než euro v přepočtu na auto. A pak je ještě jedna věc příjemná a důležitá, zejména pro vás, pane předsedo. Já myslím, že je nutné, abychom se dopracovali společného uznávání způsobilosti k provozu na komunikacích. Čili když si koupíte auto, dejme tomu v Německu, tak je tam mm, provedená příslušná zkouška a během dalšího roku je jasné, že když eh, to auto převezete do jiného členského státu, nebudete to už muset znovu nechávat eh, technicky vyzkoušet, aby se, čili mm, mm, já bych chtěl zavést vzájemné uznávání těchto zkoušek po celé Evropě. I kdyby třeba jste jeli do Španělska na tři měsíce, abyste nějak přežili zimu, tak eh, mm, byste mohli třeba, pokud by dospěl čas pro technickou kontrolu, pravidelnou technickou kontrolu, tak byste mohli jít eh, si ji nechat udělat ve Španělsku, dostali byste osvědčení a platilo by po celé Evropě. To je tolik víceméně takový hlavní přehled. Mám už také určitý harmonogram, ale určitě si poslechnu rád kolegy stínové zpravodaje, co si myslí o mém návrhu a co si myslí, že by se dalo zlepšit. Pan Karas, já jsem na to zapomněl, mě to předtím nenapadlo. Je dobré, že tu máme stínové zpravodaje, protože pan Karas například se ptal, co budeme dělat s profesionálními značkami. Takže já si ochotně poslechnu kolegy, co si o tom myslí. Děkuji. Dobře, tak si, tak tedy eh, profes, eh, tedy registrace profesionálních vozidel. To tam je v návrhu komise, takže nejprve pan Karas, pan Stále, pan Nirula a já. Pane předsedo, já bych nejdříve chtěl panu zpravodaji, panu Mandersovi poděkovat za skvělou předběžnou práci na této zprávě. Pomocí ní se tady věnujeme jednomu z ústředních požadavků našich občanů, spotřebitelů. Oni požadují respektive tato oblast patří k těma dvě, 20 největším problematickým oblast, těm spotřebitelům, je to překážka na vnitřních trhu a je tedy třeba ji odstranit tak, aby to bylo zjednodušené a přívětivé, uživatelsky přívětivé. Pro mě je nutné, aby veškeré eh, důvody pro zamítnutí udělení registračního osvědčení eh, bylo, aby to bylo jasně eh, stanoveno předem. Je důležité, aby vozidlo bylo registrováno tam, kde se užívá. Je důležité, aby ten postup byl jasný, jednoduchý, aby se to celé propojilo s jasnou databází je třeba ještě se podívat na to, za to máme nějaká zadní vrátka, eh, například co se týče podvodů a daňových úniků, tady je třeba to, co tomu v co možná největší míře zamezit. A podle mě bychom tam měli mít i sankce, pokud dojde k tomu, že to mm, pře, ta, eh, ta změněná registrace vozidla nebude učiněna eh, v té předepsané lhůtě. Tady jsou argumenty pro to, aby ta lhuta pro přehlášení vozidla byla buď delší či kratší. Dále je důležité, co se vlastně stane s tím vozidlem, pokud bude zamítnuto udělení osvědčení registraci, protože samozřejmě jde i o otázku bezpečnosti silničního provozu. A samozřejmě to souvisí také s ověřením technického stavu vozidla a registrací vozidla. Myslím si, že ta zpráva je dobrým základem a ještě jednou děkuji za práci, která na ní byla již odvedena. Stále. Děkuji, paní Stáler. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji a stínovým také vítám návrh komise je důležité mít jednodušší, harmonizovaný způsob registrace, nejenom eh, prakticky důležité pro eh, řidiče, ale je to důležité i pro boj proti eh, pašování z ocizených vozidel. Já myslím, že tady je velký prostor pro dohodu. Vítáme i minimální formality na registraci, opětovnou registraci, článek 4.4.1 4.1, takže jak řekl pan Mendres eh, máte země, kde eh, eh, kde tedy mají tedy ty značky eh, registrační s tím označením a potom 6 měsíců toho období. Já myslím, že to je příliš dlouhá lhůta, kterou bychom jim dávali a je třeba teď hlavně v době, kdy ta auta se přesouvají velice rychle z jedné země do, druh- do druhé, tak potom taková doba by byla příliš dlouhá mm, i kvůli pojištění, odpovědnosti a tak dále. Kratší lhůta i mm, by tedy pomohla, já nevím, eh, ale mohlo by to zase vést k obcházení daní. Já nevím, zdali to je cíl návrhu komise. A mm, pokud jde o mm, údaje, pokud jde o údaje, které třeba schromažďovat o vozidlech, zde máme přílohu jedna. Já myslím, že to je příliš rozsáhlé. Zde přece chceme zjednodušit postupy pro naše občany a dále několik členských států, včetně Spojeného království, vyžaduje pojištění, což je předpoklad pro registraci motorového vozidla, což chybí v tomto a to by mohlo mít negativní dopad eh, přece na to naši snahu bojovat proti nepojištěním motorovým vozidlům v EU. Je třeba zvyšovat standard bezpečnosti na silnicích. A mm, pokud jde o tu evropskou značku, tak já bych eh, radši samozřejmě, aby členské státy si zachovaly vlastní značky a samozřejmě mm, tomu dávají přednost i spotřebitele, jako my u nás ve Skotsku, moji skočtí voliči také tomu dávají eh, přednost a já zde hájím jejich práva. Ale eh, podporuji, podporuji i ten systém s chtěl eh, radiofrekvencí, která by se využívala, to je důležité. Takovéto mm, čipy, na to máme tady nové technologie. A potom větší interoperabilita a podporuji mm, i zpravodaje v té výměně informací o registraci za použití stávajících systémů, větší spolupráci mezi příslušnými orgány, což zajistí větší bezpečnost na silnicích a to je přece vše, eh, to, na čem se všichni shodneme. Děkuji, děkuji za práci a budu se těšit na kompromisy. Děkuji. Děkuji, paní Rule. Pokusím se být stručná. Chtěla bych ale výslovně poděkovat panu zpravodaji, neboť on tam skutečně zahnul vše, například i to pojištění odpovědnosti to eh, v návrhu komise obsaženo nebylo, ale pan Mandrš to tam zapracoval, stejně jako eh, zohlednil ty ekologické zóny, to je skutečně udivující. Takže skutečně on tam zahrnul vše, co je třeba tam zahrnout. Mě by zajímalo, jak komise přistupuje k otázce systému EUCARIS. Já si myslím, že ta idea je dobrá, ale možná k tomu komise ještě má nějaká další sdělení. A jinak chci říci, že to je skutečně dobrá zpráva a Těším se na další spolupráci. <laughs> well, thank you very much. Děkuji. Ano. Takže eh, pan Manders tedy hovořil o těch barevných značkách a já bych chtěl říct něco obecnějšího. Je důležité, abychom s tím pokročili poněvadž mm, to je frustrující pro občany, restriktivní. Jenom bych ale tak mm, trošku mm, varoval, tady to říkám panu Mantersovi, je třeba udělat rychlý pokrok, ale skutečně to musí být všechno v souladu s možnostmi členských států. Jinými slovy, ta myšlenka představá, že vlastně e, zavedení tedy Eh, online registraci panevropskou a evropskou databázi, to si myslím, že by bylo zcela kontraproduktivní, pokud a potom eh, ta otázka ty, těch požadavků eh, na číslo té značky a tak dále. Takže tady asi je to příliš velká představivost. Já si myslím, že bychom měli spíše zajistit, že skutečně striktně budeme se držet toho základu, efektivního základu, budeme vycházet ze stávajících systémů, protože samozřejmě zde je vždycky prostor pro větší spolupráci. A tady bychom měli takto to i říci komisi. Za prvé, já myslím, že je zcela nevhodné teď zavádět standardní formáty pro ta osvědčení o registraci, protože to, co přece máme, to stačí. Máme již dlouhou dobu e, společný formát a stačí to. A potom při přesunech motorových vozidlech, no tak přece to nepotřebujeme. My potřebujeme jenom, aby ty systémy byly interoperabilní a my e, máme již databázy tedy e, odcizených vozidel třeba a e, i i zde my jsme tedy konali na to slyšení a všichni mají o to zájem. A je jasné, že ten systém bude se rozvíjet pouze, pokud si budeme vyměňovat u data, která již máme a my chceme, aby to šlo rychle, komise chce, aby to šlo rychle, no tak přece budeme vycházet z toho, co máme a mm, mm, budeme apelovat na členské státy, aby začaly e, e, mm, to propojovat. A proto bych to propojil i s tím, co děláme teď zároveň s další agendou, to, je, to jsou ty e, testy motorových vozidel zde mm, hovoříme o vzájemném uznávání STK, tedy těch mm, testů, mm, technických kontrol a DG Enterprise se tím zabývá a to by mělo být tedy propojeno, protože určitě O, o, o, to vzájemné uznávání je velice důležité pro naše občany a e, dohodnout se tedy na, těch, e, na uznávání těch testů, to je mm, s tím spojeno. Každý členský stát má ale samozřejmě své e, podmínky, které se týkají mm, testování, mm, tedy kontrol, technických kontrol, třeba při, po nehodách, opětovné, tedy technické kontroly a podobně, ale to je třeba tedy sladit. I třeba technické kontroly pro účely pojištění, to je důležité. A my do toho systému technických kontrol třeba chceme, aby se zaznamenávaly najeté kilometry. A zdá se mi, a to je vážná věc skutečně, jenom pouhá kontrola mm, kilometrů, které jsou zaznamenány, na tom osvědčení o technické kontrole a když se podíváme na to, jaké té kilometry se potom nahlásili při registraci, tak uvidíme, jak to je, když ta země se tedy přesune, to motorové vozidlo se přesune do jiného státu a tam se stočí třeba kilometry a e, zjistíme, jakým podvodům dochází. A takže já mm, bych vyjádřil souhlas Mandersovi, Mandersovu návrhu. Já vždycky inklinuju k tomu, abychom členským státům dávali minimální eh, eh, mm, abychom mi vytvářeli minimální problémy a abychom dali, udělali něco pro občany a teď navíc před volbami. Proto bych rád, abychom to udělali velice rychle a mm, myslím si, že ale pozor na to, abychom tam nezaváděli nějaké příliš sofistikované novátorské požadavky, protože to by mohlo odvést naši pozornost od těch základních věcí, které musíme udělat rychle. Takže ještě někdo by chtěl a tedy komise chce zareagovat. Děkuji, pane předseda. Já bych vám chtěla sdělit informace Pardon? Ne, ještě jsme nepřešli k vašemu bodu, já jsem vás tady jenom uvítal. A chtěl jsem eh, požádat představitele DG Enterprise a pak ještě dostane slovo zase pan Manders. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji vám, pane Mandersi, za zprávu. Komise ji vítá a myslíme si, že podporujeme jakákoliv zlepšení v návrhu eh, komise, která povedou k větší bezpečnosti silničního provozu a prevenci trestné činnosti. Už to tady bylo řečeno, že Účelem návrhu je zjednodušit život eh, občanů Evropské unie a jsme rádi, že v tomto smyslu zpráva komisi podporuje, abychom tohoto cíle dosáhli. Základní pravidlo nastavené návrhem je takové, že členské státy mohou ehm, požadovat novou registraci vozidla pouze tehdy, jestliže držitel toho Eh, osvědčení o registraci normálně eh, má eh, bydliště na, tomto, na území toho státu, státu a to tam také je. Pak jsou tady malé změny v části 3, článku 3, ale jinak jsme rádi, že ten za, princip, jak ho navrhla se tady zůstal. Pak je tady několik dalších drobností. A v zájmu soudržnosti bychom například chtěli upozornit na to, že definice držitele osvědčení o registraci je v jiném e, evropském e, legislativním nástroji. Je to směrnice 937. Snad by bylo lepší, pokud je o def- tuto definici, kdyby se to, pokud se to bude měnit, tak aby se to udělalo současně s prací na tomto návrhu. Čili byli bychom rádi, aby ta definice zůstala pokud možno taková, jaká v tom návrhu teď je. Dále ohledně daní. My naprosto podporujeme cokoliv, co může lépe zajistit prevenci trestné činnosti, eh, podvodné používání vozidla nebo registračních značek. Myslíme si, že by nebylo vhodné, abychom toto eh, zaváděli pouze pro ojetá vozidla, vozidla, která jsou přeregistrována. Myslíme si, že by bylo vhodnější, abychom do návrhu zahrnuli všechna registrovaná vozidla. A my bychom, my se tedy tady omezujeme jenom na přeregistraci, čili jedná se o přeregistraci vozidel, nikoliv o vozidla, která jsou registrována poprvé. Co se pojištění týče, pak se těšíme na další diskusy a My si myslíme, že pokud existuje už teď požadavek na přeregistrování vozidla v konkrétním členském státě, tak eh, by se toto mohlo podržet a fungovalo by to jistě v praxi. A obecně eh, komise eh, vítá možnost dalších diskusí. A mm, budeme se zájmem sledovat vývoj věcí v tomto výboru. Děkuji. Pan Mendes, jenom to schrňte. A velice stručně, ano, bude to velmi stručné, děkuji za podporu většiny těch věcí. Já bych chtěla jenom říct tolik, že je tady pojištění ujeté eh, kilometry, to je příloha jedna. Pak, eh, co se týče databáze, o co mi jde? Ehm, společný formát registrace aby to bylo čitelné a rozpoznatelné všude v Evropě, jako je to v případě cestovních pasů. To je ta představa. Definice držitele. S tím nemám problém, ale já jsem tedy eh, naslouchal, eh, byl jsem na slyšení Jury, byly tam i leasingové společnosti a pak jde o to, kdo je držitel, ta leasingová firma anebo uživatel. A jestliže říkáte, že by to mělo zůstat, jako je to 9937, tak eh, prosím, ale chtěl jsem prostě ten právní text zlepšit, ale o tom můžeme dále diskutovat. Tady eh, to má být nařízení o přeregistraci. Jsem rád, že říkáte, že vám ten text vyhovuje, ale co se přeregistrování týče, já samozřejmě nemohu požadovat, aby to se týkalo všech vozidel takže pokud by se tohle převzalo a převzalo by se to i do dalších směrnic a nařízení, tak by mi to vyhovovalo, protože si myslím, že bychom měli využívat všech eh, možných nových metod, které se nabízejí, abychom zabraňovali podvodům a aby se všem lépe žilo. Je pak eh, registrační značky. Já eh, nechci, aby byly společné po celé Evropě, protože zákony k tomu už jsou ve všech národních legislativách. Čili dodržel si třeba, držitel by si pak třeba mohl z, zvolit jinou barvu, jenom o to tady jde. Pak harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy 6. června. Um, Doufám, že kolegové budou posílat minimální množství pozměňovacích návrhů a ty se pak budou projednávat 27. června a zjistíme, zda v červenci dospějeme k kompromisům. Byl bych rád, kdyby se o tom hlasovalo v tomto výboru 9. července a to je vše. Děkuji. Já bych chtěla jenom jednu věc vysvětlit. Vy jste mluvil o tom formátu, možná nám pomůže komise. Já jsem pochopil tak, že už existuje společný formát registračních dokladů, že už je eh, takový společný formát. Neslyšíme bez mikrofonu. Já jsem se na to chtěl zeptat, jestli tomu tak je. A, že, protože já něco takového mám. Tam na tom, co já mám, se říká, že je to společný formát ale prostě v některých členských státech některé věci už tedy jsou, například nepovinné pojištění, registrace vozidel, ale podle mých informací není to stejné ve všech ve všech členských státech. U Eukaris používá 6 nebo 16 pardon, členských států, ale teď je nás 27. My jsme to chtěli rozšířit na všechny členské státy Evropské unie. Ano, opravdu formát registračního osvědčení tam nastavuje ta směrnice 9937. Tam jsou povinné i volitelné prvky, které členské státy tam mohou zahrnout, ale nemusí. Čili všechny členské státy používají standardní formát registrace. Ano, a jsou tam povinné eh, prvky, které v tom osvědčení být musí ale v, základě, v zásadě mluvíte o tom, aby se rozšířily ty povinné prvky. Je to tak v tom na vašem návrhu? V našem návrhu my vlastně sledujeme to, co se děje v jiných směrnicích. Pokud tam dochází ke změně, pokud bude změna v směrnici 9937, pak se to dostane i sem. Prostě budeme, sledujeme ty změny a já se, my spojíme se a projednáváme, projednáme to. Já nemám problém s tím, že už to existuje, ale jestli jsou tam některé povinné prvky a jiné jsou dobrovolné, pak je tady mnoho Eh, mnoho eh, rozdílů a ADIC mi říkali, abych to tam dal. Myslím, že bychom se měli zaměřit, aby se eh, používal společný stávající systém a moc to dále nerozvádět. Děkuji a teď tohle byla velmi živá diskuse na to, že je čtvrtek odpoledne a dostáváme se k poslednímu dnešnímu bodu a to bude rozpočet a dostáváme se k paní eh, Gal Pelc, já myslím, že pan Rula a já jsme tady jediní stínoví eh, zpravodajové, já ani oficiální stínový zpravodaj nejsem. Takže můžete nám říct, jak jste daleko s eh, diskusemi v o rozpočtu. Teď už budeme mít aktivní tlumočení i z vašeho jazyka, takže můžete klidně hovořit maďarském. <laughs> Ještě jednou vám děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost, že vám mohu představit pilotní projekt a přípravná opatření v souvislosti s rozpočtem na rok 2014. Já tady začnu znova, znovu říká paní Skalpelt. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, chtěla bych vám představit pilotní projekty a přípravná opatření v souvislosti s rozpočtem na rok 2014. Jde tedy o pilotní projekty a přípravná opatření na rozpočet pro rok 2014. Jsou nějaké problémy s tlumočením, Pravděpodobně potřebujeme ještě trochu času, aby tlumočníci Pardon, potřebujeme čas, aby bylo možné napojit, e, e, nějak to napojit na to internetové tlumočení. dobře.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 asi si budete muset promluvit se svým týmem, protože eh, ani váš kolega asi nedostal ten nový rozvrh časový. Bohužel neslyšíme bez mikrofonu. Right, okay. Um, is it in English? Or? No, no, in English it's two. It's, it's okay, no all right. For you. Okay. No change for you. So Hungarians on channel 14. Na kanále 14 je, je maďarština, kdyby někdo chtěl poslouchat. Takže jsme připraveni. Teď už to půjde. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou. Téma, kterému, kterým se zabývám, je velice důležité, i když tady není příliš mnoho těch, kteří se to týká, ale pravděpodobně je to tou pozdní hodinou. Já jsem navzdory tomu velmi potěšena, že vám mohu sdělit jisté podrobnosti o tomto tématu. Týká se to tedy o rozpočtu 2014. Jde o pilotní projekty a přípravná opatření, respektive o jeden pilotní projekt a přípravná opatření. Já jsem dala k dispozici poslancům své návrhy, své podklady, paní Rühle. Tam takový letáček, kde jsem to vše schrnula, veškeré mé návrhy. V první řadě se jedná o fórum pro jednotný trh. Tam je přípravné opatření. Ta otázka je, myslím, značně neproblematická. Naše stanovisko je jednoznačné. Shodneme se na něm všichni. Všichni se shodneme na tom, že toto fórum které každý rok se je organizováno komisí radou a parlamentem. Je to tedy to formum pro jednotný trh. Skoneme se na tom, že ho potřebujeme a že musí být kontinuálně financováno. A proto tedy bych ráda toto fórum zdůraznila. Neboť je důležité proto, abychom upozorňovali občany, spod, eh, členské státy, podniky, organizace na ochranu spotřebitele a taky zástupci evropských institucí upozornili na to, že je důležité se sejít a mm, jednat společně tak, aby se mohli jednoznačně vyvíjet úsilí pro prosazování legislativních aktů, které se týkají jednotného trhu. Stejně jako v roce 2013 i v roce 2014 půjde o částku 1,2 milionů eur. Proč je třeba toto fórum průběžně financovat? Vnitřní trh je již 20 eh, let starý, ale vnitřní trh v sobě obsahuje také 500 milionů spotřebitelů a je velmi důležitý. A rovněž je důležité si uvědomit, že na vnitřním trhu máme stále ještě potenciál, který nebyl plně vyčerpán. Rovněž paní Bastos vypracovala k tomuto tématu zprávu, ve které uvádí, že občané a podniky Většinou zmiňují ty překážky, které se týkají zejména vzájemného uznávání kvalifikací, dále problémů eh, v oblasti sociálního pojištění, dále problémů, které vyplývají z diskriminačních eh, možností zaměstnávání, eh, obtíží při zaměstnávání, při získávání pracovního místa. Dále tady máme obtíže v oblasti vypisování výběrových řízení v zahraničí. Tyto všechny problémy se týkají toho, že právní akty, které existují, nejsou odpovídajícím způsobem dodržovány a pak samozřejmě v jistých oblastech přímo ta legislativa chybí. Fórum pro jednotný vnitřní trh je opravdu velice důležité, protože v rámci tohoto fóra se mohou všichni aktéři, které jsem již zmiňovala, spojit sejít, eh, vyjádřit se k tématům, která jsou pro ně důležitá a tímto způsobem také ovlivňovat jednotný vnitřní trh. Je důležité, abychom vše sledovali na nejvyšší politické úrovni, pozorně sledovali, k jakým opatřením došlo. A dále je důležité, aby komise toto pravidelně monitorovala a je třeba, aby byly dodržovány veškeré opatření komise v této straně, například v rámci Rady pro hospodářskou soutěž, či zprávy se to týká i zpráv o podoku, které vypracovává komise. Malé střední podniky také nemají vždy dostatek informací o svých právech. A proto je důležité, aby toto fórum přispívalo k odstranění tohoto konkrétního nedostatku informací. A nyní eh, k mému druhému návrhu. Tam jde o Your Europe Travel, o mobilní aplikaci JET, to je onlineová internetová platforma, všichni známe. Je to ten portál Your Europe. Já navrhuji toto. V rámci pilotního projektu bychom měli e, spustit mobilní aplikaci, která by se tedy jmenovala Your Europe, Evropa pro vás by byla taková platforma, kde bychom pomáhali občanům řešit jejich potíže. Protože například často, když občané cestují do zahraničí, tak se setkávají s překážkami, například když chtějí v zahraničí nakupovat, či chtějí odjet do zahraničí eh, na dovolenou. Takže bychom měli na tom portálu důležité zajímavé informace pro všechny, kteří hodlají odcestovat do zahraničí. Dále. Členské státy se v této oblasti již snaží, ale někdy dochází k tomu, že právo není dostatečně uplatňováno. A proto je důležité, abychom se zhostili tohoto tématu. Byla vypracována studie, ve které bylo zjištěno, že Počet uživatelů smartphonů, chytrých telefonů se zdvojnásobil. A myslím si, že všem nám je jasné, jaký potenciál to v sobě má a že je důležité, abychom tady měli tady mobilní aplikaci pro občany, kteří například cestují letadlem, aby to, to mohli užívat. Často dochází k rušení letů a e, mnozí cestující pak nemají k dispozici odpovídající informace. Oni sice vědí, že jako cestující mají práva, ale neví, jak se e, mají těchto práv domáhat například. Ale pomocí takovéto mobilní aplikace by občané mohli přímo získávat informace tohoto typu a to by jim jistě velmi napomohlo, když nakupují v zahraničí nebo když jsou nadovolené. Ještě k otázce nakupování. Tady bych ráda zmínila jednu záležitost. Já jsem eh, to ve svých návrzích neuvedla, respektive nepodařilo se mi to tam prosadit, protože tam došlo k takovému eh, jsem odporu. A týká se to o financování od toho orgánu pro řešení sporu online. Jistě si vzpomínáte, že k tomuto tématu jsme měli zprávu paní Rühle. Šlo tam o alternativní řešení sporu. Existoval k tomu příslušný návrh směrnice a cílem návrhu bylo, abychom řešení sporu mezi spotřebiteli a poskytovateli služeb v případě, kdy se jedná o přeshraniční konflikty, upravili jednodušším způsobem. Lhuda pro zavedení tohoto fóra po řešení sporů byl rok 2015, ale mé zkušenosti ukazují, že je třeba nejdříve provést pečlivý test je důležité, aby spotřebitelé dostali fungující systém, který již byl důkladně otestován. Má kolegyně se obrátila na generální ředitelství, které je odpovědné za tyto otázky. Toto generální ředitelství podporuje náš návrh, souhlasí s námi, ale financování takovéhoto projektu by se mělo odehrávat v rámci programu pro ochranu spotřebitele. Co se tedy týče řešení sporů, zde je důležité, aby veškeré opravné prostředky byly k dispozici v několika jazycích, ale jak to Eh, zatím vypadá, tak nebudeme mít pro toto k dispozici dost finančních prostředků. Proto je důležité, abychom převrstvili finanční prostředky. Například eh, z nástroje Connecting Europe bychom, měli pře- bychom mohli převést jisté peníze, ale to je velice ožehavá záležitost. Optimální by bylo, kdybychom mohli rozšířit finanční rámec pro program ochrany spotřebitele, navýšit ho. V mém návrhu to rovněž zmíním. Ale jsem otevřena vašim podnětům, protože to opět velice ožehavé téma, takže eh, vyčkám nejdříve, jaké budou reakce kolegů. Na závěr bych chtěla krátce poreferovat o aktuální situaci rozpočtu. Včera jsme se nedozvěděli, jak vypadá návrh Evropské komise. Opět jsme se to nedozvěděli, já tedy bohužel neznám tu rozpočtovou linku, neznám tu vnitřní strukturu rozpočtu. Do prvního sedmí nám to komise oznámit musí, ty lhůty jsou stejné. V mém návrhu jsem tedy mohla pouze uvést to, co jsem doposud se sama dozvěděla. Děkuji za možnost, že jsem mohla zde vystoupit s touto informací a e, těším se na vaše reakce. Děkuji. Uh, Dobře, děkuji. My jsme diskutovali o otázce rozpočtu pro e, řešení sporu online včera, takže doufám, že jsme rádi, že dnes jste ještě také se tím zabývala a i DG Sanko také zmínilo eh, o možnosti podpory z jiných rozpočtových linek a eh, DG Connect eh, to není v naší kompetenci, to je v kompetenci výboru ITRE pro průmysl. Ale paní Rule by se chtěla vyjádřit k tomu možná. Zcela stručně. Děkuji paní zpravodajce. Máte velice obtížný úkol, protože vyjednávání ještě nejsou ukončena a vy neznáte tu rozpočtovou linku. A samozřejmě pracujete pod časovým tlakem. Děkuji za vaše návrhy. Pro nás je skutečně obtížně, dokud neznáme tu rozpočtovou linku, tak nemůžeme samozřejmě Eh, tomu dát zelenou, takže pravděpodobně musíme, budeme muset počkat a pak zareagovat velice rychle, až budeme mít ty plány k dispozici. Ještě jednou děkuji mnohokrát za přípravnou práci, kterou jste odvedla. Ano, možná já také bych se vyjádřil. Bylo by užitečné, kdybyste mohla nám předložit vaši, váš poziční materiál, dokument eh, k řešení sporů to eh, by koordinátoři potřebovali co nejdříve. Včera koordinátoři podpořili eh, ten celkový rozpočet, eh, pokud jde o spotřebitelské programy a takže to by bylo užitečné, abychom měli tedy ty informace potom tedy, pokud jde o ty projekty Europe Travel One, takže komise eh, nám eh, předloží nějaké aktuální informace k tomuto balíčku, protože to se dotýká práv eh, turistů na letních dovolených, takže má existovat nějaký nový návrh. Samozřejmě ten všechno musí být souladu, ta stará legislativa s novou legislativou a Eh, nemůžeme tedy se zavázat k nějakým finančním prostředkům, výdajům, než bude dohodnuta nová legislativa. A pokud jde o priority našeho výboru, tak eh, platforma pro řešení sporu online a fórum vnitřního trhu, to jsou naše priority. Asi tady hovořím za všechny členy. Eh, pokud jde o ty turisty, to je zajímavý projekt, a ne, ano, ale já nevím. Já myslím, že asi to nebude priorita pro eh, tak již napjatý rozpočet. Hmm. Možná, že by bylo dobré, abyste to nějak prodebatovala a poreferovala pak koordinátorům. Chcete nám to nějak schrnout ještě a také samozřejmě ještě harmonogram bychom mohli eh, diskutovat také o harmonogramu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž za příspěvky. Ten balíšek práv turistů, to fórum evropské, které se to týkalo, bylo pravděpodobně připraveno, protože co se týče řešení sporu online, tady je celá řada otázek a dokud je nebudeme moci eh, skutečně vyřešit, dořešit dokonce a nebudeme mít uspokojivé odpovědi na tyto otázky, tak prostě eh, nemůžeme ty návrhy odpovídajícím způsobem podpořit. A zůstane potom jakožto návrh z naší strany, jakožto možnost to fórum pro jednotný trh. Mám tím tedy na mysli návrh na rozpočet 2014. Prosím o to, abychom to takto zachovali až do tého okamžiku, kdy tedy budeme mít ten pilotní projekt. Samozřejmě budeme poukazovat na ten balíček práv eh, turistů, ale musíme s tím počkat skutečně až do okamžiku, kdy uvidíme, že co se týče online řešení sporů, že tady došlo k, k konkrétním krokům. Co se týče časového harmonogramu, do 10. musíme předat návrh překladatelům a zde na výboru Představíme návrh 8. či 9. července, takže máme k dispozici asi měsíc pro naši práci a pak tomu budeme moci dodat tu rozpočtovou linii a 19. bude lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Z mého pohledu máme tedy dost času. Děkuji. No, děkuji, děkuji za vaši práci i za to, že jste nám dnes poreferovala. A ještě někdo má něco? Jenom bych chtěl oznámit, že za prvé e, příští schůze výboru, to bude zvláštní schůze v úterý, příští týden a e, mm, hearing slyšení s kandidátem na komisaře za Chorvatsko a v 9.30 začneme přímo na webu, bude to vysíláno a Řádná schůze výboru bude 17. června v pondělí od 3 do 6.30 a poté v úterý dvě schůze v 9 hodin a ve 3 začínající. Takže se těším, že vás tam všechny uvidím. Děkuji ještě jednou. Děkuji za účast.